politickým a demokratickým silám. Vy jste vlastně zde zaznělo už určitých řečí, ale ne, eh, určitých věcí, ale ne přesně v tomto směru. Děkuji, pane kolego Mildere, za nezařazené, pan kole, kolega Melcer, děkuji. Pane předsedo, my všichni víme, že Ukrajina patří k největším sousedním státům Evropské unie.